žlutou růži eh, bývalému předsedovi, to nás udivuje. Eh, nyní za liberály se přihlásilo k jednacímu eh, řádu pan Papastamkos, prosím. Já chci apelovat na nás, na všechny, na celý parlament, neboť z očividných důvodů se tady jedná o schválení, o hlasování zprávy pana Davise. Já žádám o odložení tohoto hlasování. Je někdo pro tuto žádost, pro tento apel? Je někdo proti návrhu Petra Leinena? Ja, danke, Herr Präsident. Děkuji, pane předsedo. Já jsem proti této žádosti, protože je to překvapivé od eh, frakce EPP. My jsme o tomto návrhu také dlouho diskutovali, také ostatní výbory, například zemědělský výbor se na tom podílel, také jsme o tom dnes dopoledne diskutovali. Průmysl musí vědět, jak to bude dále vypadat v klimatické oblasti. Já jsem proto, abychom dnes hlasovali. Da muss ich äh, Peter Papastamkos Prosím, pane Papastamkos, pane předsedo. Já jsem pouze požádal o to, aby hlasování bylo odloženo, ale chtěl bych je především eh, nejdříve, aby eh, se pouze změnilo pořadí eh, v hlasování, tedy aby se o tomto hlasovalo nejdříve. Takže pan Papastamko se chce, aby zpráva Krise Davise byla odhlasována jako první. Chci se zeptat, kdo je pro eh, tento návrh, abychom hlasovali o této zprávě na prvním místě. Kdo je proti? To je jistě většina, kdo je pro eh, hlasování na prvním místě. Máme to ještě ověřit, ano? Takže budeme hlasovat a nejdříve o zprávě eh, Krise Davise. Prosím. Ještě vteřinku, musím si přehodit eh, své podklady. Takže zpráva Chris Davise, konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050. Začneme eh, hlasování, eh, pozměňovací návrh 27, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali prosím všichni. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Pozměňovací návrh jedna. jmenovité hlasování ve dvou částech. Hlasujeme o první části. Zahajuji hlasování. Hlasovali prosím všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní původní text odstavce 2, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, přijato. Druhá část eh, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali prosím všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Třetí část, kdo je pro? Proti? Drželi se, to musíme ověřit. Kdo je pro? Promiňte, hlasuj, hlasujte prosím. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Čtvrtá část jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali prosím všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní původní text eh, odstavce 6. Kdo je pro? Proti? Drželi se? To si ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali prosím všichni. Končím hlasování. Přijato. Nyní odstavec 15. Promiňte, pozměňovací návrh 2, odstavec 6. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Ano, věříme to. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní odstavec 15. Oddělené hlasování první část, kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 17, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Odstavec, 9, pardon, odstavec 23 je ve dvou částech. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5, jmenovité hlasování, první část, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Druhá část pozměňovací návrh 5. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. A tím byl pozměněn text, pozměňující návrh 6, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Ještě jednou se ptám, zda všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. Dále. Původní text odpadá a přejdeme k odstavci 24 původního textu jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 7. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 8, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali jste, prosím, všichni. Končím hlasování. Přijato. A nyní pozměňovací návrh 9D, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Takže 18 odpadá, 19 jmenovité hlasování, zahojí hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 10, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni? Končím hlasování. Přijato. Původní text odstavec 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Odstavec 28, první část, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? proti, drželi se, zamítnuto. To bylo, myslím, jednoznačně zamítnuto. Odstavec 31 původního textu, tři části. První část byl pro, proti, drželi se. To ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Dru- třetí část, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. To ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste, prosím, všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. A pozměňující návrh 11, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Ověříme to. Ještě jednou, kdo je pro? Promiňte, zahajuji hlasování, ano. Hlasovali jste, prosím, všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní pozměňovat návrh odstavce 42 ve dvou eh, částech. A první část je pro. Promiňte, já jsem se spletl. Nejdříve musíme odhlasovat eh, původní text odstavce 38. Kdo je pro, proti, držel se, to ověříme. Takže původní text odstavce 38. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tento text zůstává. Hlas platí původní text. Odstavec 42, první část. Jmenovité hlasování. Druhá část není eh, v jmenovitém hlasování, takže kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část eh, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali jste, prosím, všichni, končím hlasování. Přijato. 44 oddělené hlasování, první část, kdo je pro, proti, Drželi se přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Odstavec 45, pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Drželi se? To musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 3. Kde pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Původní text jmenovité hlasování. Já zahajuji hlasování k odstavci 48. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 20D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 21. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 22. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní pozmaňovací návrh 4. Při jehož přijetí odpadá pozměňovací návrh 23, takže kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto pozměňovací návrh 23, kdo je pro, proti, Drželi se? Zamítnuto. A nyní původní text. Jmenovité hlasování, první část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato druhá část, jmenovité hlasování, končím, zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 13, kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Nyní původní text ve dvou částech. Kdo je pro první část? Odstavte 75. Proti? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Drželi se? To ověříme. Hlasovali jste, prosím, všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 24. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Odstavec 79, dvě části. První část, je pro, proti, drželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, drželi se, přijato. Odstavec 83 původního textu, první část, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Dobře, chcete-li, tak to ověříme. Druhá část odstavce 83, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, zamítnuto. Odstavec 88, první část, kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Prosím. Takže to odhlasujeme. Zahajuji hlasování. Druhá část odstavce 88. O tom hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 25, kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Původní text odstavce 94, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Odstavec 96, dvě části, kdo je pro? První část proti? Drželi se? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Drželi se? Musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Takže originální text zůstává. A nyní pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Myslím, že je to přijato. Ano, přijato. Původní text, to je vyřešeno od ta pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Prosím, zvedejte paže. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Nyní původní text odstavce 107, první část, kdo je pro? proti, drželi se, přijato. Druhá část pro, proti, drželi se, přijato. Původní text 110, kde pro, proti, drželi se, přijato. To ověříme, ano, ověříme. Takže ověřujeme. Hlasovali jste prosím všichni. Končíme hlasování. Zamítnuto. Měli jste pravdu. Nyní odstavec 115, dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato druhá část, eh, jmenovitě. Eh, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Je tomu tak, končím hlasování. Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Pozmi- úvodní ustanovení B ve dvou částech. A první část, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Druhá část jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali se, prosím všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní celý text jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, prosím. Končím hlasování. Přijato. a nyní budeme hlasovat o diskriminačních internetových stránkách a vládní reakce na to. Šest frakcí předložilo návrh usnesení a nyní o tom budeme hlasovat. Pozměňovací návrh číslo jedna, prosím zvedněte ruku pro. Proti? Zdrželi se přijato. Bod odůvodnění M v původním textu jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Závěrečné hlasování o celkovém textu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní budeme hlasovat o výsledku prezidentských voleb v Rusku. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. Já se domnívám, že nyní jste téměř stávkovali, dámy a pánové, takže kdo je pro desítku? Prosím, zvedněte ruku, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Tak to raději ještě prověříme. Stejně tady nikdo nezvedá ruku, takže zahajuji hlasování elektronicky. Končím hlasování. Přijato. Výborně. Nyní posňovací návrh číslo 5. K tomu také nám oznámil pan Sala Franka ústní pozňovací návrh. Kde ho pak ho máme? Pane předsedo, Abychom docílili co největšího koncensu, jsme toho názoru, že toto usnesení by mělo být podpořeno a právě proto nyní předkládáme ústní posňovací návrh, který spočívá v tom, že k slovu introduction by ještě přišlo strengthening na místa slova regrets. Je někdo proti? Není tomu tak? Takže spolu s ústním pozměňovacím návrhem pana Sala Franky budeme hlasovat o pětce. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 14 tím padá a šestka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. osmnáctka pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmička byla stažena, 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 11 pro, proti, zdrželi se. To musíme zkontrolovat. Takže zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Sedmnáctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozňovací návrh 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 16 tím. Ne, tak budeme hlasovat o 16. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Dvojka byla stažena, trojka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Jednička pro, proti, zdrželi se, přijato. Třináctka je stažena, čtyřka pro, proti, zdrželi se, přijato. A pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o celkovém textu, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní návrh usnesení o Kazachstánu. Prosím, paní Jakoncary. Mám novinku, a sice dobrou. V průběhu zpracovávání tohoto usnesení Kazachstán propoustil politické vězně paní Sokolovou a také e, šéf redaktora Igora Miňanského. Děkuji vám, paní Jakoncáry, za tyto dobré zprávy. Pozměňovací návrh 7, my hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Zamítnuto odstavec 3, eh, první část pro, druhá eh, proti, zdrželi se, prověříme to. Takže zahajujeme hlasování. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se přijato 9 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. původní text eh, paragrafu 10 eh, na tři části. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Dámy a pánové, jestliže nebudete zásadním způsobem eh, zvedat ruce, pak musím jenom hádat. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. A dru- třetí část pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní odstavec 12 v originálním textu pro, proti zdrželi se, přijato. Odstavec 13, pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní zahajujeme kontrolu tohoto hlasování elektronicky. Hlasovali jste všichni? Ano, končím hlasování. Přijato tím dvojka odpadá, pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 4 jmenovitě, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Nyní originální původní text. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto a nyní budeme hlasovat o celkovém textu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní budeme hlasovat o situaci v Nigérii. A zde máme šest frakcí předložilo návrh usnesení společně a nyní o tom budeme celkově hlasovat. Kdo je pro, proti? zdrželi se, usnesení je přijato. A nyní situace v Bělorusku. Tady požádal slovo kolega Dyněnin. Ano, té Evropský parlament musí vyslat jasný signál. Máme společný návrh usnesení, který eh, také je velice jasný a zde Evro, Evropský parlament je sjednocen, pokud jde o vzkaz eh, byl eh, ruský společnosti a orgánům i evropským spoluobčanům. Ale jsem pro odklad eh, tohoto hlasování na miniplenárku příští v Bruselu ze několika důvodů, aby orgány měly možnost se zamyslet a zareagovat na tuto stávající situaci, ve které se ocitly a aby bychom mohli potom novelizovat ten návrh usnesení vzhledem k očekávanému vývoji. Děkuji. Podporuje někdo návrh pana Vigenina? Je někdo proti tomuto návrhu pana Vigenina? Prosím, pane poslanče. Děkuji, rozumím argumentům pana Vigenina velice dobře. Včera se konala opravdu detailní debata a včera pan Lukašenko z Běloruska včera odmítnul omilostnit atentátníky z metra. A já si myslím, že na jedné straně bychom měli hovořit diplomatickým jazykem, spíše diplomatickým jazykem než jazykem agrese. A já se domnívám, že i dnes můžeme hlasovat o usnesení, protože potom ukáže, že budeme sjednoceni. Ano, můžeme odložit eh, tuto žádost podle článku 177. Kdo je pro návrh pana Vigedina? Prosím ho, abyste zvedli ruce. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pak je návrh přijat a eh, hlasování je odloženo na mini plenárku v Bruselu. A nyní budeme hlasovat o šestém světovém fóru o vodě. Je zde pozměňovací návrh 2, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh jedna. kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To ověříme. Zahajuji hlasování elektronicky ruky. Hlasovali jste prosím všichni. Pan Ferhovštat, vy také. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? To ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni. Končím hlasování. Přijato. hlasujeme o paragrafu 8 a originálního textu. Kdo je pro, proti? Drželi se. Přijato. Odstavec 9 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To ověříme. Ještě jednou to ověříme. Takže zahajuji hlasování. Hlasovali jste prosím všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Celkový text. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Děkuji vám a přeji vám šťastnou cestu domů. Hezký víkend.